Ladies, gentlemen, colleagues. Kolegové, dámy a pánové, je čas začít. The agenda, you have draft agenda. Máte před sebou návrh pořadu jednání. Problém, který se týká všeobecných celních preferencí a hlasovacích dní. Na posledním jednání koordinátoru bylo rozhodnuto o odložení hlasování, ale zdá se, že nedošlo k dohodě o tom, jaké datum by to mělo být. Jsem si jist, že bude předložen návrh, aby se hlasovalo třetího třetí a to já tuto změnu podpořím. Dohodneme se na tom později. Ano. A bez ohledu na tento problém, který jsem teď zmínil, je třeba, abychom přijali pořad jednání Máme jako obvykle seznam and of course those which are in, who are interested in any particularly korespondentů a pokud máte zas zájem o některý konkrétní bod, můžete vznést svůj požadavek na sekretariát. Bod 3, to je první věcné téma a týká se další mikrofinanční pomoci Gruzii. První výměna názoru. Já jsem sám zpravodajem k této, tomuto tématu. Komise navrhuje další finanční pomoc Gruzii 46 milionů euro, z čehož polovina by měla jít cestou grantů a druhá polovina ve formě půjček. Jak si asi vzpomínáte, poslední makrofinanční pomoc, eh, která byla navržena Intou, byla pro Ukrajinu a Moldávii a byl zde požadavek, aby implementace tohoto nástroje byla potom zpátky zprávou předána Evropskému parlamentu, tak aby byla jasná odpovědnost. nyní komise se plní to, na čem se rada a parlament již dohodl u těch dvou posledních eh, případů a návrh textu této pomoci Gruzii je tedy plně v souladu s tou minulou eh, dohodou, která, byla, která platila pro Ukrajinu a Moldávii. Můžeme tedy eh, zpracovat tento návrh s jednodušeným řízením, protože zde není důvod, proč bychom měli postupovat běžným způsobem. Může to být zkrácené řízení, je vlastně možno přijmout plný návrh komise v plném znění. Takže navrhuji, zda bychom mohli tedy postupovat <clears throat> zkráceným či zjednodušeným jeným řízením, aniž bychom pozměňovali návrh komise a tím také ušetříme čas. Víme, že pořad jednání je hodně nabitý, takže bychom takto ušetřili čas a dávám vám slovo, abychom jste se vyjádřili k tomu, zda budeme postupovat tímto zjednodušeným řízením. Za zelené se hlásí. Děkuji bez ohledu na to, že se jedná o návrh o zjednodušené řízení, mám k tomu dvě stručné poznámky, které co se týče obsahu a, jedna, a jednu, která se týká postupu. Gruzinská vláda je nyní spolu odpovědná za tu válku v roce 2008 v Rusku, můžeme si být jisti, že tyto peníze se nedostanou do vojenský, mezi vojenské nákladou. Je to možnost, můžeme tuto ujištění získat? A druhá věc, může nám komise eh, eh, dát údaje k těm výdajovým položkám za ty roky, za ta léta. K vysvětlujícím prohlášení jsme volali po větší transparentnosti a pravidelným zprávám ze strany komise eh, Evropskému parlamentu. Došlo k tomu a moje procesní poznámka jako nový člen toho výboru se mi zdá nevhodné, se mi zdá, že jste pokaždé tento program vždy považujeme za jakousi výjimečné opatření, které řešíme ad hoc. Vzhledem k tomu, že tyto mikrofinanční nástroje jsou časté, opakované, neměl by zde vzniknout jakýsi rámec, tak abychom nemuseli vždy začínat u každého toho návrhu úplně od začátku. Děkuji ještě nějaká vyjádření k této věci, než dám slovo komisi? Vyjádření k tomu již, co zaznělo, nebo k mé otázce. Pokud tomu tak není, předávám slovo komisi pan Tempranov. Děkuji, pane předsedo. Co se týče předkládané otázky. Tyto finanční prostředky jsou skutečně podporou, která slouží pro další výstavbu a podporou, eh, která by nešla do, do vojenských eh, výdajů. Máme s Mezinárodním měnovým fondem v tomto smyslu eh, dohodu. Co se týče výjimečné povahy tohoto nástroje, je to skutečně výjimečný nástroj, i když se opakuje častěji je předkládáme Evropskému parlamentu, ale kdybychom měli mít nějakou, nějaký rámec, myslím si, že k tomu směřujeme a že bude skutečně rámcové nařízení, které bude předloženo parlamentu a radě velmi brzo. V zásadě podle našeho harmonogramu by to mělo být v březnu. Děkuji. Třetí otázka. Zda komise plní povinnost informování parlamentu o plnění těchto finančních, mikrofinančních nástrojů. Já si nejsem jistá, jsem zcela rozuměl této části otázky. Otázka byla předložena a týkala se, zda, týkala se toho, zda ta, ty případy pomoci mikrofinanční v, eh, v Ukrajině a Moldávii, zda komise plní svoji povinnost informovat parlament o tom, jak jsou tyto nástroje uplatňovány. Ano, samozřejmě, jako každý rok budeme eh, připravovat finanční zprávu k implementaci mikrofinanční pomoci. Ta bude předložena koncem června, co se týče Moldávie. Tam můžeme říci, že první tranče již byla vyplacena, někteří z vás to asi víte. Co se týče Ukrajiny, tam stále diskutujeme o podmínkách této operace, tohoto nástroje, což není eh, nic jednoduchého jednoduchého. Učinili jsme určitý pokrok v minulých týdnech a e, jde, jsou tady však některé sporné věci, které jsou zásadní a zatím ne, ne, jsme nebyli schopni se dohodnout. A to bude všechno e, též součástí naší výroční zprávy v červnu. Dobrá, zdá se, že na položené otázky jsme dostali plnou odpověď a Vzhledem k tomu, že nikdo nenamítal nic proti mému návrhu, považuji tento návrh za přijatý. A, a samotný návrh, tedy samotnou zprávu za přijatou tak, jak je, to znamená bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů a toto bude sděleno plenárním schůzi. Přecházíme nyní k bodu 4 eh, Unie inovací. Transforming Europe for a post. Proměna Evropy pro svět po krizi. Je to v podstatě jedna z těch hlavních iniciativ Komise pro strategie pro rok 2020, to znamená Evropa nebo Unie inovací. ITRE je příslušným výborem a náš výbor se rozhodl předložit stanovisko. Naší navrhovatelkou je Ines Bajdere za EPP. Nevidím ji mezi námi. Daniel Kaspary ji tudíž nahradí. Máte slovo. Pane předsedo, já ji zde nemohu nahradit, ovšem přečtu vám slova paní navrhovatelky. Paní Bajdere mě požádala, abych přečetl následující prohlášení. Milí kolegové, kolegyně, ráda bych se omluvila za to, že nebudu přítomná na druhém setkání k této eh, k smlouvě, protože se musím zúčastnit druhé konference o technologických, o technologickém pokroku s Izraelem. Pokud jde o Unii inovací, rozhodla jsem se do toho zahrnout jednak prohlášení komise a zároveň zprávu ITRE kterou se vyjádří celé záležitosti Evropský parlament. Je mi velice líto, že se nám nepovedlo ještě získat úplný návrh nebo i ty dodatky k dokumentu ITRE, kromě té nedokončené verze, která byla předložena před první výměnou názoru v lednu. Je důležité, aby ITRE um, um, dokument reagoval na oba dva předložené dokumenty. Očekává se, že zítra se předloží návrh této zprávy a proto došlo k prodloužení lhůty pro předkládání návrhu až do pátku 14. tak abychom měli možnost všichni se k tomu vyjádřit. Na základě těchto okolností navrhuji sama několik pozměňovacích návrhů. EU by neměla um, konkurovat v produkčních cenách se zeměmi jako Čína. Naší konkurenční výhodou by měla být právě inovace, technologické kapacity a intelektuální potenciál. Uh, Myslím si, že naše stanovisko by mělo vzít v potaz přímé, jakož i nepřímé dopady jednotlivých těchto aktivit v oblasti zahraničního obchodu EU. Je jasné, že, jas, že dopad inovačních strategií a obchodu můžeme dosáhnout především zvýšením konkurenceschopnosti Evropy ve světě, tím, že budeme eh, konkurentem Spojeným státům Číně a ostatním, ostatním zemím v oblasti, v oblasti špičkových technologií, a produkce. Na základě návrhu, který se vám rozdala, podporuji větší ochranu duševního vlastnictví v Evropě, inovací a know-how. To znamená větší dohled nad transferem technologií třetím zemím ze strany komise. Dále, pokud jde o naši, naše patentové oblasti, ty musí být posíleny, tak abychom zlepšili konkurenceschopnost a zlepšili možnosti pro evropský výzkum. Pokud jde o obchodní oblast, eh, eh, Unie inovací by měla být založena na partnerství, která jsou založena na principech reciprocity a férové, férové soutěže. EU musí najít způsob, aby podobné obchodní podmínky a e, tarify byly aplikovány na naše vývozce. A zároveň se musíme snažit o rozšíření tohoto potenciálu a proto musíme zabránit jeho privatizaci. Potřebujeme finanční i politickou podporu těmto postupům. Měli bychom samozřejmě přispívat do špičkových technologií, úspor v oblasti energii, zeleným technologiím a samozřejmě zabránit ztrátám této oblasti. EU by měla poskytnout právní, politickou, ekonomickou podporu těmto aktivitám na všech úrovních a především podporovat malé a středně velké podniky jakožto hlavní hospodářské subjekty Evropské unie. Čili to je všechno ze strany navrhovatelky. Děkuji, říká pan předseda. Návrh máte k dispozici ve svých složkách. Určitě budete mít možnost se na to ještě podívat, nebo jste se na to podívali. Ještě někdo? Ano, za EFT. Pan kolega, prosím, máte slovo. Já většinou zde nepřeskakuju, takže nyní mám příležitost vystoupit jako první, tak to mě velice těší. Dva body. Velice jednoduché body. Možná bych mohl předložit 22. A proč to předkládám? Protože chci předložit jenom tyto dva, aby komise skutečně na to odpověděla, aby neodpovídala na záležitosti, které jsou příliš jednoduché. Je zde konkrétní věc a obecná záležitost. Obecná záležitost. Hovoříme zde o unii inovací. Prostě nemůžeme připravovat legislativu v oblasti inovací. To si myslím, že prostě není možné. Myslím si, že to jde proti všem zkušenostem, které máme v oblasti inovací či vědy za posledních 100 let. A Evropská komise si skutečně myslí, že to může udělat. Proto prosím o odpověď. Prostě nemůžete legislativou upravovat inovace. Proč si komise myslí, že tomu tak je? To je první věc. A druhá věc, která je spíše takovou mikrozáležitostí. Předtím, než jsem jste začal pracovat, tak jste zavedli směrnici o dočasných pracovnících a tím pádem jste stížili situaci Eh, fyzických osob v této oblasti a zároveň podniků, aby mohli zaměstnávat takové pracovníky. Jakákoliv inovační společnost samozřejmě ale bude chtít zaměstnávat takové pracovníky na dočasnou dobu, na všichni, kdo, řekněme, budou chtít eh, investovat do nějakých inovací, tak samozřejmě budou chtít pracovat na částečný úvazek i pro někoho jiného, aby byli schopni prostě zaplatit za všechny ty velkoobchodní poplatky. A ve svém volném čase, který jim zbude, se budou snažit pravděpodobně provádět nějaké aktivity v oblasti inovací. Některé z nich nebudou funkční, některé naopak budou fungovat, nový Microsoft nebo Google nebo Sun Microsystems a podobně. Já jsem si vybral tři špičkové americké příklady a to záměrně. A druhá otázka, a doufám, že komise skutečně odpoví a nebude se vyhýbat, jak tomu je vždycky. Vy jste, teda jste před, přednesli tuto směrnici o dočasných pracovních tím jste vlastně inovaci zabránili. Proto se ptám na jasnou, otevřenou odpověď, proč vlastně ničíte na jedné straně inovace, tím, těmito legislativními iniciativami a směrnicemi, které neustále předkládáte. Většina takových pracovníků na základě té, no, této směrnice právě byla poškozena tímto směrem. Těším se na vaši odpověď. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní poprosíme komisi, kdo vystoupí za Evropskou komisi. Janik Žado za zelené ještě. Hm, tak pokud jde o otázku mého kolegy, možná bych si dovolil říct si následující věc. My máme několik miliard eur k dispozici pro inovace, pro výzkumné programy. A samozřejmě, že otázka zní, co budeme podporovat, jakým směrem se evropská ekonomika bude ubírat po krizi ve vš- v historii, v ekonomické a hospodářské historii. V podstatě jsme vždycky Ehm, došlo k takovému zásahu, eh, k takovému zásahu státu, který se snažil rozvíjet určitý ekonomický nebo sociální sektor v těžkém období. Já hm, po tom období krize, já osobně si myslím, že Evropská unie globálně v podstatě bude pokračovat v tom, co dělala až do dnešního okamžiku a bude se prostě snažit, aby uspokojila obě dvě strany, podporovat ekonomiku, která z jedné strany čerpá z minulosti a zároveň se bude snažit rozvíjet směrem k nějaké ekonomice nového typu, například, jak, jak se o tom zmínila zpravodajka, zeleným technologiím. Ovšem důležité je si uvědomit a podívat se na to, co budou dělat naši partneři, co udělá Jižní Korea, Čína, americké státy v oblasti inovací, v oblasti tohoto plánu obnovy. Samozřejmě, že to budou pravděpodobně energetické záležitosti, obnovitelné energie, nové technologie, všechny tyto sektory, které považujeme za základní základní kritéria hospodářské soutěže budoucnosti. Čili ano, měli bychom naši ekonomiku orientovat tímto směrem technologií, tímto směrem jednotlivých ekonomických sektorů a jakmile budem, jakmile hovoříme o zelených technologiích, o inovacích, tak bychom si měli podložit i otázku vlastnictví, duševního vlastnictví, to znamená, jaký způsob ochrany zde zavedeme, zda to bude příliš striktní systém, řekněme na základě patentů, nebo naopak to bude určitý způsob, který samozřejmě bude inovace odměňovat určitým způsobem, ale zároveň umožní, aby se do toho zapojilo čím dále tím více subjektů, například boj proti klimatickým změnám a umožnit účast i zemím jihu. Děkujeme. Pan Helmut Scholz, Ague. Thank you, Mr. Chairman. I only... Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se musím rovněž vystoupit za stínového zpravodaje za naši skupinu Joe Higginse který nyní eh, je zapojen do volebního procesu v Irsku právě v důsledku ekonomické krize, takže se mezi námi není. Požádal mě, abych se předložil několik jeho návrhů. Po Janikovi Žado bych rád řekl to, že, je, že on zde rovněž vidí to propojení mezi sociálními a zelenými ekologickými záležitostmi. Čili co to znamená Socioekonomická krize současného světa nebo Evropské unie, to je skutečnost, zatím jsme ještě tuto krizi nepřekonali a proto inovační politiky by měly být příspěvkem k překonání problému, jakým je nezaměstnanost nebo eh, ústupování od určitých sociálních výdobytků a právě proto bychom se měli podívat na to, jakým způsobem by tyto politiky mohly být určitým příspěvkem v překonání toho, že vylučujeme některé části našich občanů z těchto konkrétních nebo některých aktivit. Mám zde i dopis generálního tajemníka TEUK, který předložili výboru AVKO, to znamená Evropské konfederace odborové. A v tomto dopise generální tajemník hovoří o tom, že neustoupí z plánu změnit smlouvu pokud jde o makrofinanční dohled. Proto bych rád, abychom tyto rozprávy, které probíhají ve výborech, propojili, abychom se zaměřili na odpovědnost v tomto ohledu nejenom členských států, ale i komise, abychom opravdu se zavázali k inovačnímu technologickému pokroku, tak abychom mohli dostát výzvám budoucnosti. Joe Higgins předloží konkrétní pozměňovací návrhy k tomuto, k této zprávě. Ovšem chce, abychom um, prodiskutovali tyto body v rámci našeho výboru INTA. Nikdo už se nehlásí o slovo, proto poprosím komisi. Who will speak on Hello, um... Kdo bude mluvit za komisi. Já musím oznámit, že um, odpovědný člověk za tu službu, která má toto na starosti, tady bohužel není, takže na vaše dotazy odpovíme písemně zaznamenali jsme si to. Já doufám, že, tedy máme že tady byl dobrý důvod pro to, aby se někdo za komisi nedostavil k, eh, v k těmto, eh, aby odpověděl na tyto otázky. To je iniciativa eh, komise a je to návrh eh, zprávy, který zde máme a komise náš harmonogram zná, takže pro mě se to zdá nepřijatelné, že tady nikdo z komise není, kdo by odpověděl na ty kdo by reagoval v této situaci, která je naprosto očekávatelná, totiž, že budou otázky položeny. <clears throat> Doufejme, že tady nevzniká jakýsi precedent, který by se opakoval a doufáme, že ty odpovědi dostaneme během několika následujících dnů, tak abychom skutečně mohli využít odpovědi. Prosím, ještě já bych chtěl poznámku eh, technickou. Pane předsedo, vy jste velmi elokventně řekl to, co bych byl řekl já ale měli bychom možná říci ještě jednou, že toto je parlamentní výbor, který má přeskoumávat, co dělá komise a toto je zpráva komise a to, že se tady nikdo za, omisi, za komisi neobjeví, ani nám nebylo řečeno proč, možná bychom se měli ptát proč, aby <clears throat> zodpověděl na ty naše otázky a to v komisi jsou přitom velké počty zaměstnanců a my bychom eh, eh, skutečně neměli být být v situaci, kdy se eh, budou té odpovědi vyhýbat. To tady jsem již naznačoval, ale nyní již vlastně ani nečiní to, co by měli, to znamená být přítomni. A jaký konkrétní eh, důvod zabránil odpovědnému pracovníkovi, aby zde byl, to by mne eh, skutečně zajímalo, tak bychom se mohli cestou pana předsedy zeptat, proč tady ten člověk není. Proč je tomu tak? Ano, skutečně je možné, že došlo k něčemu v dobré víře, nějaké nepříjemné události, která zabránila zástupci komise, aby to byl. Ale vycházím-li z toho, pane předsedo, že ta osoba by skutečně měla nějakou vel- zásadní nehodu, eh, mohli bychom tedy, pokud tomu tak nebylo, mohli bychom tedy alespoň této osobě vzkázat, že mm, pokud k té nehodě došlo, tak tomu člověku vzkazujeme, aby se co nejrychleji uzdravil a z této nehody vzpamatoval. Vážený pane předsedo, sekretariát výboru a pravděpodobně vy jste také nebyli informováni o tom, že komise k tomuto bodu nebude přítomna, takže se jedná o nehodu a nebo zdržení, nedorozumění spíše. Takže navrhuji, abychom tento bod pořadu jednání nyní odsunuli jako poslední bod pořadu jednání a do té doby komise bude mít dostatečný čas na to, aby poslala náhradníka. Will this proposal suit the commission? Vyhovuje tato reakce komisi tento návrh. Já bych chtěla vyjasnit, proč tady není pan de Graaf, který má inovační politiku, C, tedy to oddělení C1. Já, eh, bylo, on tady nemůže být a mým úkolem bylo zaznamenat si otázky a on na ně v řádné lhůtě odpoví. Co myslíte tou řádnou lhůtou, prosím? To byl mělo být dnes. Dobrá, bereme tedy na vědomí nepřítomnost komise a jejich neschopnost splnit a odpovědět na otázky. Máme tady ještě nějaké vyjádření za zpravodajku, než, zavřeme, než uzavřeme. Není tomu tak. Pozměňovací návrhy do 14. tohoto měsíce do 18 hodin. Pojde, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod 5 vnější rozměr sociální politiky, podpora pracovních a sociálních standardů a evropská sociální odpovědnost podniku. Toto je stanovisko výboru pro zaměstnanost, to je ten výbor, který má toto stanovisko na starosti. Loni jsme měli podobné téma v stanovisku z vlastní iniciativy v našem výboru a je tedy přiměřené, že i my se vyjádříme k tomuto stanovisku, které je za EMPL. My jsme protože jsme již projednávali toto, toto téma hloubkově a je to tedy návrh stanovisko. Navrhovatelkou či zpravodajkou je Tokia Saifi a máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám za hlas, protože mám rýmu a snažila jsem se zde ovšem být dneska odpoledne. Jsem nesmírně ráda, že jsem měla možnost se věnovat této záležitosti. Mohla jsem se samozřejmě tomu věnovat v souladu s prací, kterou jsem prováděla v této záležitosti, pokud jde o sociální normy, environmentální záležitosti, ochranu lidských práv mezinárodních dohodách, takže budu sledovat stejnou konsensuální metodu a právě proto ten text, který jsem vám předložila, je opravdu velice stručný. Několik návrhů, jestli dovolíte. Já se snažím připomínat především to, že bychom měli posílit roli mezinárodních organizací v tomto ohledu, které jsou důležité a zároveň jejich spolupráci v této oblasti například eh, MOP a VTO, abychom propojili jejich kompetence a abychom byli schopni poté mít takového sociálního vlastně rozhodce mezinárodního v této oblasti. Eh, MOP, UNESCO, Světová banka, OECD už pracují na tomto poli a proto bychom měli posílit eh, co možná největší možnost rozšíření jejich práce, výsledku jejich práce. A zároveň pokud jde o povinnou klauzuli RSA v této oblasti, to znamená všech eh, dohod, které máme s třetími zeměmi, to znamená doložka o sociální odpovědnosti. A jistě si pamatujete i na zprávu z minulého listopadu loňského roku od pana Deziera. To znamená, že na základě toho vidíme, že toto stanovisko je opravdu akceptováno Evropským parlamentem a proto bych byla ráda, abychom informovali ostatní instituce, tak aby tato doložka o sociální odpovědnosti byla neustále začleněna do všech našich negociačních procesů a dohod. Dále no, pokud jde o MOP, samozřejmě, že je zde mnoho nadnárodních společností evropských, které podporují evropské hodnoty, šíří evropské hodnoty v oblasti sociální politiky, v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Ovšem malé, středně velké i velké podniky mají své odpovědnosti v této oblasti rovněž. Samozřejmě, že pokud jde o malé a středně velké podniky, to jsou záležitosti, které mají trošku, nebo podniky, které mají trošku jiné priority, proto nemůžeme se navrhnout pouze jeden nástroj, který by podporoval sociální normy nebo sociální odpovědnost pro všechny tyto podniky, to znamená napříč těmito podniky celé kategorii Snažila jsem se rovněž o to, aby Evropská komise, aby jsme se věnovali i vzdělení Evropské komise, která se bude zabývat internalizací aktivit malých a středně velkých podniků. Návrhy eh, komise v tomto ohledu by měly vzít v potaz všechny ty aspekty. Ještě jsou zde dvě otázky, které jsou zatím otevřené. To je tam mm, buď povinná nebo dobrovolná, eh, dobrovolné začlenování této doložky o sociální odpovědnosti. Hmm, zda měli bychom to zvážit až do dnešního okamžiku. Evropský parlament proti tomu, aby to bylo povinné, tato doložka. Možná bychom si měli za, trošku nad tím zamyslet. A dále jsou to sankce, které se dotýkají této doložky, které jsou s ní spojené, které by měly být propojeny s takovou doložkou o sociální odpovědnosti v bilaterálních dohodách. Pokud nejdojde k respektu této doložky na straně členských států, jak postupovat Stejná otázka platí i o systém všeobecných preferencí, to znamená, jaké sankce bychom mohli využít, protože v podstatě až do dnešního okamžiku to byly velice omezené postihy či sankce a proto bychom měli trvat na tom, a to je pro mě zásadní, aby Evropská komise opravdu dohlížela na aplikaci touto, této doložky a aby opravdu přistoupila k sankcím v případě, že partneři nerespektují tuto doložku. Děkujeme paní zpravodajko, myslím si, že vaše prohlášení bylo opravdu velice jasné zahajují diskuzi. Frakce SAD mě informovala o tom, že jejich stěnový zpravodaj káder Arif se bohužel nemůže být, protože je v Africe. Nějaké připomínky od kolegů? Zague, pan Helmut you. Děkuji, pane předsedající Já se také vydám brzy do Dakaru na Světové sociální fórum a proto vítám, že zde máme dnes tu rozpravu k tomuto tématu. Kolega Arif už tam je. Ano, je to tak. Ale já jsem ještě chtěl počkat na zasedání výboru. Takže ještě jednou vítám tuto rozpravu. A to proto, že ta zpráva má velice důležitý záměr. Tento záměr by měl být podle mého názoru ještě vyostřen. Děkuji zpravodajce za předloženou zprávu, ale rád bych poznamenal, že ze strany naší skupiny budou předloženy pozměňovací návrhy a bude jich celá řada. Tyto návrhy se budou kriticky ptát na nedostatku pravidel v této oblasti. Rád bych připomněl, co bylo v posledních letech eh, v, bodu, v středobodu zájmu, a sice suroviny pro výrobu čokolády na pobřeží slonoviny. A tam se toho účastnila eh, řada mezinárodních organizací a společností. A situace v této oblasti eh, ukazuje, že zodpovědnost by měly mít i e, mezinárodní podniky a společnosti a že jejich závazky nebyly dodrženy. Myslím, že my jako Evropská unie, jako komise také by se měla zamyslet nad e, pokutami a opatřeními, které změní současnou e, praxi. No a tímto směrem se tady bude ubírat naše činnost. Myslím si, že celkově se to potom propojí s dalšími rozpravami a prací na e, této zprávě a dojde k tomu, že ještě více zdůrazníme tu zodpovědnost podniků a že ji tuto zodpovědnost bude Evropská unie moci více kontrolovat. A podniky také budou přebírat uh, zodpovědnost na, za sociální a ekologické podmínky v příslušných oblastech. Takže ještě jednou říkám, že se těším na spolupráci s paní Arivy. Mr. Campbell. Pan, Pan Campbell. Na Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla rychle vyjádřit k otázce eh, podnikové odpovědnosti, odpovědnosti podniku. Já jsem eh, pracoval v oblasti eh, veřejných záležitostí pro velké korporace a tady je důležitá, aby tato odpovědnost byla dobrovolná, protože velké korporace to činí o své vlastní vůli, tak aby řekli něco o sobě, o své značce, o, svém, o svých hodnotách, o své etice a jen bezpředmětné možné to někomu vnucovat, protože toto má jenom hodnotu, pokud je to přijato dobrovolně určitým způsobem těmi velkými podniky. Já si myslím, že to musí zůstat dobrovolné a jakýkoliv jiný postup věci nepomůže. Děkuji, vyslechneme si nyní komisi Magdalena Duda za komisi, prosím. Já jsem Christine Triber eh, z vedoucí jednotky mezinárodních eh, záležitostí. My jsme rádi, že parlament se věnuje tomuto tématu a že tento konkrétní výbor se k tomu též vyjadřuje eh, dialog eh, v této oblasti je pro nás důležitý a to na jak bilaterální, tak multilaterální úrovni s našimi partnery, jak eh, zpravodajka, navrhovatelka eh, zdůrazňuje, my podporujeme <clears throat> tyto cíle, které by měly být ruku v ruce s ekonomickými, jsme proto, aby zde byla spolupráce s MU P e, a dalšími organizacemi v globální e, řízení podniku. My budeme e, nadále podporovat obchodními politikami, zejména smlouvami a, o volném obchodu a investicích, tuto politiku, politiky o podnikové odpovědnosti a budeme nutit to, aby byly ratifikovány eh, smlouvy a eh, eh, kodexy MOPu. Co se týká postihů v oblasti smluv o volném obchodu, to bylo projednáváno v souvislosti s usnesením v eh, mezinárodních smlouvách obchodních, které mají součást věnovanou sociální eh, podnikové odpovědnosti. Nebudu to detailně rozbírat, ale komise si myslí, že systém založený na dialogu s partnerskými zeměmi a jejich zapojení je lepší, než, eh, než pouze ukládat pokuty a nebo pozastavovat obchodní výhodu, ale jsme připraveni o tom nadále diskutovat i s tímto výborem, i v kontextu textu v návaznosti na usnesení, které bylo přijato v listopadu, eh, a to bude s kolegy z DG Trade. A ty další aspekty, tak jak paní eh, navrhovatelka vypíchla, je otázka koherentnosti tohoto návrhu eh, usnesení a usnesení k lidským právům a mezinárodním standardům. Otázka podnikové sociální odpovědnosti byla zmíněna zpravodajkou a také panem Šolcem. Eh, my jsme se snažili přispět k rozvoji transparentních pravidel, mezinárodních transparentních pravidel, ale východisko je to, že to musí být skutečně dobrovolné. Jde to nad rámec právních povinností a to, co zkoumáme a na co se těšíme v oblasti spolupráce s parlamentem, a to bylo již tak v minulosti také se za výborem pro zaměstnanost, jak zajistit transparentnost, tak aby bylo jasné, že ti, kteří říkají, že jsou sociálně odpovědní, že to skutečně činí. Tady je velký prostor na spolupráce, ale skutečně východisko musí být dobrovolné, protože pokud ty, ty základní věci jsou, jsou vkládány do povinné legislativy, ale toto je otázka dobrovolná. Ano, ukončíme tuto diskusi a dáme slovo znovu paní navrhovatelce. Oui, Děkuji za slovo, pane předsedo. Vidíme ty dvě základní otázky, které vyvstaly v celé rozpravě, a to jsou vlastně i moje dva dotazy, to znamená charakter dobrovolný nebo povinný té doložky. Pan Scholz se o tom zmínila, no to je vlastně součástí té otázky sankcí. Ano, měli bychom asi jít ještě dál, chápu to, ovšem to bude zahrnuto asi do pozměňovacích návrhů. Děkuji, říká pan předseda a lhůta je 16. druhý pro předkládání pozměňovacích návrhů. Promiňte, říká pan předseda 14. druhý. 14. druhý v 18.00. A nyní bod číslo 6. Jednotný trh pro podniky a růst. Toto je návrh stanoviska výboru IMCO, který je příslušným výborem pro tuto problematiku. Naší navrhovatelkou je Josefa Andréš z frakce SAD. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve ráda poděkovala za to, že vás nyní mohl uvést do tohoto stanoviska. Ráda bych rovněž poděkovala za eh, předložení zprávy eh, výborem EMKO, se kterým jsme velice dobře spolupracovali a spolupráce byla také velice konstruktivní. Jednotný trh je jedním z hlavních pilířů strategie Evropská unie 2020 a nám jde o to, abychom se zasazovali o růst, abychom podporovali spolupráci s ostatními zeměmi. A to je samozřejmě pro ten růst velice důležité a je to důležité pro boj proti chudobě a pro splnění cílů milénia. V souvislosti s touto zprávou jsme položili řadu otázek, o kterých jsme se právě již bavili. První otázka, která padla. Hodnocení dopadu, a to před i po obchodních dohodách. A to se týká i těch eh, obchodních dohod. Jde o to, abychom vypracovali to hodnocení dopadu. Dále jde o tu eh, klauzuli o sociální zodpovědnosti. O tom jsme ale také už hovořili. Otázka je, jestli by to mělo být povinné a nebo ne. Důležité je, že my jsme toho názoru, že taková klauzule a závazek by měl být povinný. Samozřejmě jsme ochotni přijmout pozměňovací návrhy, ale vycházíme z toho, že ve světě práce a v oblasti životního prostředí je velice vysoká zodpovědnost zodpovědnost podniků. Podniků se tedy musí zavázat k tomu, aby svou zodpovědnost plnili. No a dále konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost jako základ růstu, jako velice zásadní prvek růstu. Je to rovněž základ eh, dalšího rozvoje. To samozřejmě platí i pro naše vlastní podniky. No a dále zde jde o to, když se poruší práva duševního vlastnictví, falšování, eh, produktové pirátství, a ostatní případy vedou k milionovým ztrátám a k sociálnímu dumpingu. Vede to také k ilegální emigraci, to znamená k problémům, které všichni známe a které nemají konec. Jde nám o to, abychom podpořili podniky a malé a střední podniky, aby obstály na globálním trhu. Občas je to velice těžké a někdy dokonce úplně nemožné. No a dále dohody s Čínou, s Indií, s Brazílií. Co se týče procesu, je to velice obtížné. Tam potřebujeme jasnější a transparentnější pravidla. Myslím si, že v této zprávě se pokoušíme vtisknout mezinárodnímu obchodu sociální pečeť, proto aby měl mezinárodní obchod také sociální prvky. Týká se to samozřejmě více věcí než obchodních dohod. Potřebujeme sociální prvky, které prospějí oba stra- oběma stranám. Jsem napjatá, jaké budou vaše pozměňovací návrhy a na vaše názory. Eh, Děkuji a zahájuji diskusi k tomuto bodu. Salvatore Jakolíny za EPP, stínový zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Velmi pozorně jsem naslouchal úvodu kolegyni Barka. Mnoho z jejich názorů mohu plně přejmout. Jsme toho názoru, že pokud to bude možné, musíme se věnovat konkrétním potížím a odstranit je a zjednodušit všechny postupy, aby byl vnitřní trh opravdu konkurenceschopný. A rád bych připomněl odstavce, které se zabývají sociálními aspekty. A kolegyně Barka na ně několikrát odkazuje. Dále chci připomenout, že je zde ještě jeden odstavec, který se zabývá posílením vnitřního trhu pro podniky, tedy mohl by se jim zabývat. A myslím, že by to bylo smysluplné. Místo boje proti dumpingu bychom možná mohli přijmout nějaké všeobecnější opatření, ve kterém bychom hovořili o porušení mezinárodních závazků. Myslím si, že toto téma by potom bylo relevantnější. No a dále by se zde mohly objevit další návrhy, například o nutnosti odstranit překážky volného pohybu zboží. No a dostávám se k závěru. Předložíme odpovídající pozměňovací návrhy a některé z nich určitě přispějí k vyváženosti zprávy a budou slučitelné s názory zpravodajky. Ještě jednou bych poděkoval rád za spolupráci. Děkujeme. Kýstel za zelené. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že tento návrh stanoviska hmm, představuje velice dobrý úmysl. Je zde ovšem trošku nejasný cíl. Není si myslím úplně jasné, když se hovoříme o nějakých vysokých standardech. V tomto stanovisku zda se jedná o globální či evropské standardy. Ten kontext, ve kterém se to odehrává, zmiňuje jednotný trh. To si myslím, nám by to vyhovovalo, nám zeleným. Ovšem zároveň je zde zmínka o multilaterálních organizacích, to znamená, že je to trochu v rozporu, proto v tomto bodě potřebujeme to ještě objasnit. Souhlasíme s předřečníky o to, v tom bodě, že potřebujeme závazné sociálně, environmentální standardy a standardy so, sociální odpovědnosti podniků i na základě, ty, které by byly propojeny se sankcemi, protože vidíme, že ta dobrovolnost této oblasti prostě nefunguje, vidíme to neustále. Jedna věc, kde nesouhlasíme, je to, že zde vlastně neexistuje skutečná kritika nových strategií, obchodních strategií v oblasti růstu a globálních záležitostí. Předpokládá se, nebo mm, že zde je určitá koherence se strategií pro rok 2020 eh, mezi interními záležitostmi a globálními záležitostmi. Dále je to vnější rozměr a my máme obavy v tomto ohledu, protože se nám zdá, že spíše jde o tu starou globální Evropu a její politiky, a ne no, novátorskou, inteligentní eh, Evropu s růstem pro rok 2020. Podporuje se zde evropská obchodní strategie, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví práv v této oblasti. Ovšem v tomto ohledu již probíhala rozsáhlá diskuze v našem výboru, která se zabývala dohodami akta a tato diskuze v návrhu stanoviska chybí. Zelení proto předloží pozměňovací návrhy u všech těchto zmíněných bodů. Děkuji. Ano, my se na ně samozřejmě podíváme. A nyní poprosíme, ano, nějaká reakce z vaší strany, jako obvykle za ETF. On to mě vždycky inspiruje, ten způsob, jakým vedete tuto schůzi, pane předsedo. Ano, my předložíme pozměňovací návrhy k těmto asi 50 předloženým návrhům. Hmm. Naši spolupracovníci nám řekli, že asi tolik budeme potřebovat těchto návrhů. Toto je pouze první výměna názorů, mám k tomu hodně připomínek a ale jelikož jde o první um, výměnu, tak se budu věnovat pouze těm prvním 25. Jednička. V jednice se hovoří o EU zákonech v oblasti patentových práv. My máme v Velké Británii opravdu systém v této oblasti, který byl mm, osvědčen a myslím si, že je mnohem efektivnější než to, co předkládá Evropská unie. Dále je to šestka, šestka, kde se hovoří o jednotném trhu pro zboží a služby. To už slyšíme od 60. let, tak buď prostě budeme mít takový jednotný trh, nebo nebudeme. A v oblasti služeb v podstatě <laughs> to nemáme, to je mm, realita. Takže spíše než standardizovat produkty, a to je to, co předkládá Evropská unie, si myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby ty stávající produkty mohly se prodávat v celé EU. A proto bych rád upozornil právě na Cassis de Dijon, na tento rozsudek. Myslím si, že bychom to měli zohlednit, komise by na to mohla reagovat. Teda za předpoklad, že je vůbec ochotná něco, na něco odpovědět. V 11 hovoříte o plánu energetické účinnosti, to by mohlo být propojeno s mechanismem cen. Ano, to je to by mohlo být zajímavé. 12, 13, 14 tyto návrhy jsou nakloněny malým a středně velkým podnikům, zatímco 15 je neutrální a 16 a 17 ty v podstatě mm, jdou proti zájmům malých a středně velkých podniků 17. A nyní bych obrátil vaši pozornost na to, co se zde říká, hovoří o tom, že by tyto kontrakty veřejných zakázek měly být využívány pro podporu jiných politik. To znamená, co teda komise chce, aby mm, tyto produkty byly efektivní a služby pro spotřebitele nebo účinné, nebo naopak, aby to byly produkty či služby, které by spíše, spíše byly založeny na politické korektnosti v 19. se hovoří o tom, že budeme mít směrnici, která bude hovořit o společném eh, základu daně pro podniky. To znamená, že se budou snažit mít určitou uniformnost této oblasti v celé EU. Je zde ovšem několik chudších zemí, které by prostě nemohly fungovat na základě stejné podnikové daně, například Německo, kde Eh, já nevím, zda si je komise vůbec vědomá toho, že tomu tak je, proto, proto chci, aby na to reagovala, i když to jak si ani neočekám. Pro, promiňte, teda až do 25. se tomu budu věnovat. Ve 20. se hovoří o nové strategii DPH pro rok 2011 a v důvodovém prohlášení se hovoří o tom, že 12 této daně není vybíráno, z jedním z důvodů je nesolventnost. Znamená to teda, že komise hovoří o tom, že eh, eh, de, nebo výjimky v této oblasti už by neměly existovat, protože teda aspoň takový dojem z toho mám. Jsou zde prostě různé DPH, které se uplatňují v různých státech EU a vlády jednotlivých států určují to, co je a co není vhodné pro tu kterou zemi. Ano, nemají se vždycky pravdu, ovšem u nás například v Velké Británii těch 20% je příliš vysoká sazba. Ovšem, proč si komise myslí, že jejich názor na, VT, na DPH je lepší než názor jednotlivých vlád a k 25. poslední bod, k těm ostatním 25 vystoupím příště. U 25 hovoříme o různých opatřeních v oblasti služeb ve veřejném zámku, To sice velice benikně, ovšem ehm, v této oblasti je to propojeno i s otázkami občanů a veřejných podniků v oblasti veřejných zakázek eh, pro služby v obecném zájmu. Já si myslím, že eh, v této oblasti mnoho našich členů má obavy v oblasti těchto služeb. Chceme, aby fungovaly účinně, řekněme, pokud jde o veřejné zakázky, státní eh, pomoc a tak dále, aby to bylo narušeno eh, aplikovaním evropského práva, protože si myslím, že bohužel k tomu by mohlo dojít. A proto bych rád obrátil pozornost socialistů a jiných kolegů z eh, zelených, protože z praktického hlediska si myslím, že ta 25 představuje veliký problém, pokud jde o služby ve veřejném zájmu, protože já nám komisi, aby se koherentním způsobem snažila lépe, než tomu bylo posledně, eh, reagovat a odpovědět alespoň na několik z těchto mých předložených otázek. Nikdo se nehlásí do diskuze, proto se obrátím na komisi, říká pan předseda. Zatím nevíme, kdo vystoupí, ale prosím, máte slovo. Děkuji za slovo pane předsedo. Jsem Pamela Brunter a jsem vedoucí oddělení, které, jsou, které odpovědné za jednotný akt a jsem rovněž eh, pracuji v DG pro interní trh, takže se budu snažit, bohužel eh, vypadl nám mikrofon, omlouvám se, říká. Mám, měla bych začít ještě jednou? Ne? Tak eh, ráda bych řekla, že tento návrh zprávy vítáme, zdůrazňuje se zde vnější aspekt jednotného trhu, je to jakýsi doplněk návrhu pana Buzoje z výboru IMCO. Z našeho hlediska je dobré, že je zde mm, posílena stránka boje proti piráctví a proti padělání a že voláte po větší transparentnosti a symetrii přístupu na trh, pokud jde o veřejné zakázky, především s ohledem na trhy třetích zemí. Ráda bych eh, se zmínila ještě o tom, o čem hovořila kolegyně z eh, DG pro zaměstnanost, pokud jde o doložky o podnikové odpovědnosti, environmentální odpovědnosti, sociální záležitosti, zda by to mělo být povinného charakteru. My komise, my si myslíme, že by zde neměla být povinná doložka tohoto charakteru. Všem bereme v potaz vaše obavy, které zde zasněly. A nyní otázky, které zde předložil poslední řečník. Jestli dovolíte, řekla bych k tomu následující. Pokud jde o patenty, ráda bych zúraznila to, že se snažíme zavést posílenou spolupráci v této oblasti. Komise už předložila několik aspektů, několik um, aktivit v, této, v tomto ohledu, protože pokud teda bychom měli být nějaký legislativní rámec, který by podporoval inovace, mm, tím se vracím k vaší diskuzi o dokumentu ohledně inovací. To znamená, abychom umožnili podnikům Mm, pracovat v tomto ohledu. Je to samozřejmě důležitý faktor mm, hospodářské soutěže pro, především pro malé a ve, v středně velké podniky. Myslíme si, že tento přístup by byl levnější. Je to klíčová priorita. Až do dnešního okamžiku to nebylo spochybněno ani členskými státy. Zatím se ještě teda ten kompromis ale nebyl dokončen, který předložila předložilo belgické předsednictví, čili ano, toto je příklad, jakým bychom mohli posílit inovaci na základě legislativy, ale je to jednotný trh pro, pro zboží a služby, proč nevyužíváme rozsudek Casi de Gijon. Ráda bych připomněl to, že máme celou směrnici v této oblasti k dispozici pro služby. Tu prodiskutoval parlament, rada ji implementuje a my chceme samozřejmě zdůraznit implementaci na straně členských států. My doufáme, že e, nám to umožní poté zavést jednotný trh pro služby veřejné zakázky. Musíme nalézt e, určitou rovnováhu mezi politikami v této oblasti, kde jednotlivé orgány by nakupovaly na základě kvality ceny. Kvalita ovšem znamená v oblasti environmentální to, že mm, nakoupíme ty nejlepší takzvané zelené produkty, pokud je o sociální služby, tak rovněž je to otázka kvality a jakési vyrovnání obou těchto prvků, to znamená cena, kvalita, ne je jaksi stavět do protikladu. Zde nás ještě čeká hodně práce, ovšem efektivní postup zde na to nikdy nesmíme zapomínat. Pokud jde o daně, ani strategie DPH, ani společné podnikové daně, my nenavrhujeme jakoukoliv další harmonizaci v této oblasti, to opravdu není naším cílem. A komise v brzké době předloží návrh v tomto ohledu i analýzu dopadu, který by měl popsat konsolidovanou podnikovou daň která by měla ulehčit a ulevit nákladům podnikům na jednotném trhu. A pokud jde o služby ve všeobecném hospodářském zájmu, my se snažíme o to, aby aplikování pravidel Evropské unie a předpisů Evropské unie bylo prováděno takovým způsobem, že to zároveň umožní místním úřadům, které si hledají nebo teda nakupují tyto služby od soukromého sektoru většinou, aby to bylo pružný způsob a aby skutečně měli svobodnou volbu, ať už chtějí něco outsourcovat nebo naopak eh, do soukrom, nějakém soukromém podniku nebo to udržet ve veřejném sektoru. Zde bychom měli zlepšit situaci, opravdu bychom se neměli obávat v tomto ohledu protože toto si myslím, že by mělo jít stejným směrem, který si přeje Evropský parlament a objasnit eh, problematiku služeb v obecném ekonomickém zájmu. Děkuji. Děkuji, než dám slovo. Ještě zpravodaji eh, vyzývám, eh, vyzývám, aby mě abych byl zastoupen, abyste mohl byste prosím předsedat schůzi Prosím, Josefe, máš slovo. Josefa, máš slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Tak teď mi nebylo jisté, na koho se obracíte, ale už je to jasné. Takže ještě jednou děkuji za všechny poznámky. Každý by samozřejmě rád vyslovil názor své skupiny a otiskl tak trochu pečeť své skupiny do té zprávy. Já jsem ze skupiny SAD a dívám se na to z toho sociálního úhlu pohledu. No, a někdy není možné docílit všeho, co by člověk chtěl, protože ten text samozřejmě není natahovací. Ráda bych ale zdůraznila několik věcí, které jsou pro nás důležité. Tak ten sociální charakter zprávy, ten je samozřejmě důležitý pro mou skupinu, je naprosto rozhodující. Um, nedá se říci, že by se zde neobjevovala žádná konkrétní kritika, to není pravda. Možná, že ta zpráva není úplně obvyklou, ale je možné navrhnout zlepšení. No a potom k tomu kolegovi, který, který hovořil o tom, že je zpráva příliš všeobecná. Tak my samozřejmě chceme posilovat vnitřní trh, protože si myslíme, že jedině tak se dostaneme z krize. Musíme posílit hospodářskou soutěž a podnikům u toho musíme pomoci. Musíme jim pomoci dostat se z krize a sice skrz vnitřní trh. Obecně bych ráda ještě řekla, že jsem otevřená ke všem poznámkám a pozměňovacím návrhům a pokusím se je všechny zohlednit. Merci, Madame Andras Beria. Eh, Děkujeme, paní kolegyně. A nyní termíny pro předložení návrhu je to 14.2. A nyní se dostáváme bodu číslo 7 na našem dnešním programu. Jedná se o dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Irákem. Emilio, náš kolega, je zpravodajem pro tuto problematiku. Jde o první výměnu názoru. Rovnou dávám kolegovi slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych předeslal, respektive chtěl jsem říci, ještě než odešel před seba a vy to, předseda, a vy to samozřejmě děláte skvěle. Jsem chtěl ale říci, že nás předseda inspiruje, stejně jako kolega Dartmouth. Ale i přesto bych rád upozornil kolegy na svůj text. Neodvážím se teď říci, že je to ta nejdůležitější zpráva, kterou se musíme zabývat, ale je potřeba říci, že obsahově ta zpráva je opravdu velice důležitá. Jde o situaci v zemi, jako je Irák. Takže Irák všichni znáte a já se situaci v Iráku nebudu věnovat podrobněji, ale rád bych řekl, že toto téma je opravdu zásadní proto, abychom upravili politická, politické vztahy a obchodní vztahy s Irákem. A aby tyto vztahy fungovaly, potřebujeme zaručit stabilitu. Bez stability samozřejmě nebude existovat obchod a když hovořím o obchodě, myslím tím samozřejmě i investice a vztahy mezi Evropskou unii a Irákem jako takové. No nyní bych rád eh, krátce zhrnul svůj text. Vztahy mezi Evropskou unii a Irákem se rychle vyvíjejí. Na rozdíl od situace před několika lety, tedy od roku 2003, je situace jiná. Tehdy tam byli zástupci amerického vojska. Ale když se podíváme na situaci dnes, je potřeba říci hlavně tři věci. Tak za prvé, dohoda o obchodě a spolupráci, k tomu zaujmeme stanovisko. Potom je zde dohoda o partnerství a spolupráci, která se týká především energetických otázek a třetí pilíř je finanční pomoc, kterou Iráku poskytla Evropská unie v posledních letech. Podle mých údajů jde od roku 2003 o miliardu eur. Na základě těchto informací bych rád poznamenal, že tyto dohody o partnerství a spolupráci jsou prvními smlouvami, které mezi oběma stranami vznikají. Je to takový první právní rámec pro politické a obchodní dohody. Všichni víte, že vyjednávání začala v roce 2006 a byla ukončena na podzim 2009. No a nyní doufáme, že dojde v roce 2011 k ratifikaci parlamentem. Ano, doufáme. Rád bych vám řekl něco o zásadních prvcích této dohody. Ještě před tou obchodní dohodou na základě specifické situace v Iráku jsme jednali o bezpečnostním a politickém dialogu s Irákem. No a do těchto dohod jsou vždy zařazeny doložky o lidských právech v dohodě. Jsou také kapitoly, které se zabývají energií, soudnictvím, vzděláváním, výzkumem a dalšími důležitými tématy. Samozřejmě jsou také zřizovány nástroje proto, aby mohla být tato dohoda implementována. No a k těm důležitým aspektům dohody mám následující. Všichni víte, že Irák není členem Světové obchodní organizace. Ale úhel pohledu obou stran a také evropská perspektiva je taková, že Irák sice není členem Světové obchodní organizace, ale tato dohoda se základními principy Světové obchodní organizace inspiruje. Vycházíme totiž z toho, že Irák se bude kruček po kručku připojovat ke světovým trhům a světovým společenstvím a přibližovat se k ním. Lepší recept, než následovat VTO a její pravidla, neexistuje. No a dále je zde mechanismus odstraňování sporů. To je také velice důležitý prvek dohody. No a dále zde jsou další preferenční prvky té dohody, ve kterých jde o veřejné zakázky, služby a obchod. Již jsem řekl, že v dohodě jde především o stabilitu. Je potřeba dosáhnout stability a zachovat ji, protože, jak už jsem řekla, bez stability nebude existovat opravdový skutečný obchod a také investice. Tato dohoda tedy navrhuje a požaduje, aby byly podniknuty institucionální kroky směrem k reformám. K těmto krokům již došlo. Velice často jsme o tom již hovořili, ale je potřeba to říci ještě jednou. Taková dohoda musí vést ke zlepšení sociálních a finančních podmínek iráckého obyvatelstva. No a samozřejmě musíme podporovat i bilaterální obchod. Přitom budeme uplatňovat principy Světové obchodní organizace, i když Irák ještě členem VTO není. V této dohodě a v každé dohodě, jako je taková, právě když jde o zemi, jako je Irák, je potřeba posílit právní jistotu. A to tím, že posílíme vztahy mezi oběma stranami. Jde nám o to, abychom zaručili transparentnost a to, aby v případě sporu bylo možné předvídat. Obchod mezi oběma zeměmi a vzájemné investice se musí stát něčím naprosto běžným. No a dále memorandum o porozumění v oblasti energetiky. Rád bych řekl, že tento nástroj je pro nás politicky velice důležitý, ale samozřejmě nemá ještě žádnou právnickou hodnotu. Jde o seznam právních prvků, zatím jenom, které vstoupí v platnost, až bude smlouva ratifikována a vstoupí v platnost. Doufám, že můj příspěvek nebyl příliš dlouhý a pokud máte někdo nějaké poznámky nebo návrhy, rád na ně zodpovím. Eh, Děkuji. Než poprosíme kolegy z komise a zároveň i kolegy z výboru INTA, rád bych zdůraznil dva prvky, jak už se o tom zmínila kolegyně. První věc. V rámci této dohody je samozřejmě zastoupena komerční záležitost, komerční aspekt, který je pravděpodobně nejdůležitější. Ovšem, my jsme trošku v takové menšinové pozici, pokud jde o práci na této, na um, zprávě o této dohodě, partnerské dohodě. Mm, já si myslím, že bychom měli jednotlivé naše skupiny se podívat na roli výboru INTA v, tomto, v této oblasti, dohodách o partnerství a spolupráci, protože zde vidíme opravdu, že ta komerční záležitost stránka v těchto dohodách je nesmírně důležitá. A právě proto si myslím, že není správná, abychom byli v takové menšinové pozici v rámci celého tohoto procesu. A otázka, se kterou se obracím na komisi, už jsem před chvíličkou o tom hovořila a prosím, aby se nad tím zamysleli, jak vidíte roli Evropského parlamentu v tomto ohledu. Pokud jsem to správně pochopil, tak eh, tato dohoda o partnerství, tomu se říká kdysi Trade and Partnership Agreement v angličtině. No a myslím si, že INTA by tím pádem mohla zastávat důležitější roli v tomto ohledu. Tento název ovšem se trošku změnil a tím pádem se AFED dostal k mnohem mm, dominantnější pozici v tomto ohledu. Čili na jedné straně samozřejmě my chceme od komise, aby nám zajistila možnost v těchto typech dohod hrát důležitou roli. To si myslím, že je správný postup, správným směrem. A nyní poprosíme kolegy, aby reagovali. Pan Taylor se přihlásil, Taylor se přihlásil jako první. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. úvodu pana Menendez, kde jste hovořil o stabilitě, či žádal stability, a to je skutečně, žádal o stabilitu, to je určitý tý předpoklad a z pohledu zvnějšku my máme obavy, že ta stabilita bude podryta v současnou vládou, která stěží jenom má zemi pod kontrolou a má velmi omezenou legitimitu nejsme si vůbec jistí, zda má dostatečnou vybavenost, je zda vůbec má tu schopnost vyjednat mezinárodní smlouvu, takže to je to první diskuse, všichni to asi víme, ale zajímal by mne váš názor na tuto konkrétní věc. Myslíte si, že iránské úřady vědí, čeho, co, jakým způsobem vlastně, co to bude, jaký dopad to bude mít na jejich vnitrostátní politiku a investice. Na, a, například ta ustanovení pro zahraniční investice, místní účast, povinnost místě, místní účasti při transferech a e, dále povinnost investorů e, od, odklidit e, jakékoliv škody na životním prostředí předtím, než odejdou z té země země, eh, protože toto nejsou jenom ekonomické otázky, toto jsou otázky globální bezpečnosti a také budování míru v regionu. A abychom dosáhli skutečného pokroku pro irácké obyvatelstvo, pro irácký národ je potřeba, aby měli ve vlastní ekonomické politice určitý manévrovací prostor. Pan Campbell. Děkuji. Já jsem chtěl položit jednu či dvě otázku. Skutečnost, že tady postupujeme k té k té smlouvě o partnerství a spolupráci znamená to, že politicky jsme uznali novou vládu v Iráku jako EU eh, po irácké, tu vzniklo po irácké válce a celé té historii. Eh, během války velcí věřitelé Sadéma Husejna, to byli francouzi a rusové a ti, tyto obě země byly proti válce. Ta, eh, zda má nyní Irák dobrou úvěryschopnost a zda ty, zda ty úvěry byly splaceny a má tedy do, Irák dobrou, jaksi dobrou uvěryschopnost v, tom spů, spů, v té situaci. Chtěl bych si to jenom vyjasnit, protože ta otázka té smlouvy závisí i na uvěryschopnosti. Daniel? Hovoříme tady o otázce budoucích obchodních vztahů s Iránem a o tom hovoříme již několik let a i v minulém funkčním období náš výbor zpracovával zprávu k tomuto tématu a mě by zajímalo, do jaké míry komise svými opatřeními zajistí, že budeme mít v Iráku diverzifikované eh, hospodářství a jaká konkrétní opatření komise přijímá proto, aby zajistila, že v budoucnu budou příjmy z vývozu ropy činit eh, méně než 100% příjmů v Iráku a že se tam vyvine ekonomika, která se bude týkat i ostatních sektorů a která zaručí určitý blahobyt širokým vrstvám obyvatelstva. OK. Commission? Uh... Komise, prosím. De la Pan Olivier de la Rosil, myslím, že má odpovídat. Je crois que... Euh, Děkuji za slovo. Já si myslím, že zpravodaj už se vyjádřil velice jasně, takže se omezím pouze na několik komentářů a na to, abych odpověděl na některé otázky, které se dotýkají této dohody přímo. Tato dohoda nebo cílem této dohody je přesně, jak už jste se o tom zmínili, zajistit určitý rámec, určitý právní rámec nediskriminačního charakteru, který bude stabilní pro investice a výměnu obchodu s Irákem to znamená integrovat, tak jak jsme to udělali, i ta základní pravidla VTO, které se dotýkají této dohody, tak abychom zajistili jednak určitou předvydatelnost, stabilitu tohoto obchodování a zároveň, řekněme, mm, i to, aby jsme nakonec ehm, překonali to přechodné období. Iránská strana s tím souhlasila, to znamená ten základ VTO, to je velice důležité, to znamená doložky preferenčního jednání s některými zeměmi, dále hm, to byly kvantitativní, eliminace v oblasti kvantitativních položek, celní záležitosti, to znamená opravdu součást mezinárodních dohod. No ano, achievement, tomu nemůžeme ještě říkat, jak se tomu hovoří v angličtině, protože například ehm, v Libii se nám to ještě nepovedlo dosáhnout. Myslím si, že je zajímavé to, že se nám povedlo modifikovat, upravit ten přístup k jednání v tomto ohledu. Irácká strana i přes vůli dokončit tuto dohodu s Unii, neměla legislativu k dispozici, neměli celní systém, neměli zákony o duševním vlastnictví, ani o veřejných zakázkách k dispozici, ani, ka- ani administrativní kapacity věnovat se této problematice nebo tomu, co bylo předloženo. Čili my jsme se snažili o pružný přístup, zredukovali jsme určité ambice i určité doložky ad hoc, jsme zavedli můžeme říci, že jsme odvedli dobrý kus práce, protože dalším cílem uzavření této dohody bylo otevřít eh, iránské trhy pro naše podniky v oblasti veřejných zakázek či služeb. Eh, se nám povedlo dosáhnout dobrých výsledků. Na základě toho Iráčané pochopili, k čemu se zavázali. Například v oblasti služeb je zde určitá doložka, která jim umožní Mm, přizpůsobit své závazky postupně, jak budou mm, vytvářet legislativu. Pokud jde o vaše otázky, diversifikace iránské ekonomiky, podobně jako ve všech ostatních dohodách, diversifikace ekonomického charakteru je jedním z našich hlavních cílů. Všem toto jsou rámcové dohody, které se dívají na ty podmínky globálně, aby umožnili mezinárodním subjektům i evropským subjektům podílet se na této diversifikaci. Výsledek poté samozřejmě závisí na interních politikách, které jsou zde k dispozici. Například v Alžírsku jsme viděli, že ty výsledky byly právě v tomto ohledu poté změněny či upraveny, čili je to pouze rámcová dohoda, to, která nemůže nahradit národní politiku v tomto ohledu. Otázka zní, zda můžeme zakládat dohody se zeměmi, které mají určité ještě problémy v oblasti splácení dluhů. Hmm, zde máme určité obecné dohody. Hmm, evropské podniky plní stejné podmínky jako mezinárodní podniky v tomto ohledu, což je z jednoho hlediska významná výhoda, zároveň to garantuje tu doložku o nediskriminačním eh, mm, přístupu k těmto zemím. Já si myslím, že to je v podstatě v tomto okamžiku vše. Pokud je o odpověď na otázky, pokud je o komerční záležitosti nebo PSA, já zde nebudu hovořit o roli parlamentu v tomto ohledu v podstatě toto vyjednal hlavní vyjednavač, který se zabýval touto problematikou. Byly to angaž, v podstatě ta, ta zaangažovanost politického hlediska byla mnohem širšího charakteru, než tomu bylo v minulosti, čili to je pozitivní a zároveň jsme zdůraznili mm, to, že v podstatě eh, Irák uznal důležitost celé této problematiky a tím pádem se dohoda, kterou jsme s nimi založili, eh, byla mnohem širšího charakteru, než se předpokládalo. Děkujeme, pane předsedo. Děkujeme a nyní poprosíme zpravodaje. Děkuji vám, pane předsedo. Zástupce komise zodpověděl na několik z těch otázek, které zde padly, a nebo se věnoval několika těm komentářům, které zde zazněly. Nicméně ale možná, že e, to taky není ten správný odborník, anebo nej, to není správný čas. Nereagoval na to, co řekl náš pan Žado, který zastupuje předsedu, a sice zohlednění práv výboru INTA. Zástupce komise se také nevědoval tomu, jak by podle jeho názoru měla vypadat úloha našeho výboru. Možná, že bych se tomu, pane předsedající, mohli ještě krátce věnovat a to už i na adresu pana eh, zástupce komise, protože si nyní nasadil sluchátka. Takže ještě jednou zodpověděl několik otázek, ale nezohlednil například odpověď na to, jakou roli by náš výbor měl hrát. To je velice důležitá otázka, proto jsem tu otázku nyní zodpovědal. No a nyní kolegovi Taylorovi bych rád řekl následující. Samozřejmě je pravda, že irácká vláda nekontroluje všechny oblasti a oblasti, které kontroluje, samozřejmě nekontroluje dostatečně. Ale rozhodli jsme se, že dohoda se bude uzavírat mezi Evropskou unii a vládou. A já se teď samozřejmě nechci pouštět do otázky legitimity této vlády. Není to otázka, která by příslušela tomuto výboru. Takže máme zde dohodu mezi vládou a Evropskou unii. A ta vláda byla nějakým způsobem Eh, zřízena a my s ní máme politické vztahy a kromě toho také obchodní vztahy. No, kolego Taylore, možná, že jsem poněkud větším optimistou než vy. Ano, jsem optimističtější. Myslím si, že při současném stavu věcí by Iráčané mohli pochopit, do čeho se pouštějí. Jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie, komise, ale i někteří poslanci by je přitom mohli podpořit. Ano, vědí, co budou podepisovat, vědí, do čeho se pouští. No a k dalšímu kolegovi. Sdílím váš názor a vycházím z toho, že Evropská unie uznává tuto vládu, protože jinak bychom s nimi vůbec nemohli vyjednávat. Nemohli bychom vyjednávat, pokud bychom svého partnera oficiálně ani diplomaticky neuznávali. Eh, nevím, jestli již byly splaceny všechny úvěry, samozřejmě to by bylo potřeba prověřit, to vám v současnou chvíli nemohu říci. No a ke kolegovi Kasparimu. Myslím, že komise, a zástupce komise se tomu již věnoval. Já jsem o tom vůbec nechtěl hovořit proto, abychom tím nestrávili příliš mnoho času, ale samozřejmě je správné, že 90,999% importu z Iráku do Evropské unie je ropa. To je samozřejmě jasné. Takže myslím si, že diverzifikace ještě nastane. Takže děkuji všem. Eh, jsem k dispozici pro pozměňovací návrhy. Oficiálně, neoficiálně mě můžete kontaktovat a můžeme o tom diskutovat. Rádi bychom, aby se nám podařilo dosáhnout více než pouhé diskuze. Euh, Děkujeme. Ano, na schůzce koordinátorů se podíváme na ten nejlepší způsob, jakým bychom mohli k těmto dohodám o partnerství a spolupráci přistupovat do budoucna. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Ale než se k tomu dostaneme, víme, že program máme velice nabitý, ten harmonogram to znamená návrh zprávy 3.3. a asi 24 hodin poté předložení pozměňovacích návrhů hlasovat budeme 16. března zde ve výboru. A nyní se dostáváme k bodu číslo 8 našeho dnešního programu, kterým je vývoj ohledně dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unii a Korejskou republikou. Jenom vám chci před, ještě připomenout to, že u té doložky jsme se neposunuli hlasování, ale u e, samotné e, dohody. Ano, abych, tak abychom umožnili jednotlivým politickým frakcím možnost e, zaintegrovat do toho i ty praktické záležitosti, například boj proti klimatickým změnám ze strany Koreje a zároveň přístup eh, jejich přístup k emisím CO2 v oblasti automobilového průmyslu. A zároveň jsme snad měli možnost se podívat na tuto legislativu ve všech frakcích. Cílem tohoto dnešního bodu na našem programu je podívat se, vyměnit si názory s Evropskou komisí, podívat se na jejich analýzu v oblasti této politiky Korejské republiky, pokud jde o CO2, emise CO2 v oblasti automobilového průmyslu a zároveň přístup k globální dohodě o volné o obchodu s, mezi EU a Korejskou republikou. A samozřejmě, že se do toho zapojí zpravodajové, Máme zde pana Garciu Belseru, který vystoupí jako první. Prosím, máte slovo. Já nebudu hovořit dlouho, já jsem pouze chtěl vystoupit se dvěma body. Řeknu, že komise se opírá o, vel, o hlasování z výboru eh, INTA eh, k te, tento výbor e, cestou spolurozhodování tak to podpořil a my doufáme, že silnou podporu získáme také e, k Eh, smlouvy o volném, volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou. Před hlasováním jste chtěli, aby komise se vyjádřila zejména ke dvěma bodům. Jedna, eh, jedna legislativní předpis, který se týká CO2 a eh, dále o e, doplňkové smlouvě mezi Koreou a Spojenými státy, co se týče jejich volného dohody o volném obchodu. Co se týče CO2 a příslušné legislativy, legislativy. Měli jsme technický debriefing minulý týden a tam jsme reagovali na celou o, řadu otázek eh, europoslanců a samozřejmě budeme znovu reagovat, ale chci říci na úvod, že bylo dosaženo dvou věcí. Eh, my víme, že ty změny, které ohlásilo Ministerstvo životního prostředí, tyto změny se promítnou do eh, příslušné legislativy a evropští uh, Výrobci se však domnívají, že to bude nepřiměřená zátěž pro ně. Výrobci se domnívají, že to bude pro ně nepřiměřená zátěž. Toto bylo však vyvráceno, protože ministerstvo životního prostředí tyto obavy vzala v potaz. Jsou tady různé eh, aspekty této otázky, mohl bych to probírat detailněji, ale toto je ten základní výstup. Druhý bod, který chci zdůraznit, je, že toto bylo provedeno způsobem, který nijak nesnížil závazek a i Koreji snižovat emise CO2. My jsme byli velmi bedliví v tom, abychom dosáhli toho, že eh, diskuse vedou k řádnému rozložení té zátěže, ale že tím nebude nějak podryt ten cíl snížení CO2. My jsme na tom technickém briefingu vyslovili, dostali dostatečná te- ujištění. My se domníváme, že ta legislativa, kterou připravují korejské úřady, zohledňuje obavy, které EU vyslovila a že nebude, neexistuje tedy žádný důvod, proč by tento parlament neměl hlasovat pro připravovanou dohodu. Druhá věc, to jste zatím nezmínil, ale ta je důležitá též a proto to zmiňuji, je doplňková smlouva mezi Koreou a Spojenými státy uzavřená v prosinci, která se týká některých aspektů jejich eh, smlouvy dohody o volném obchodu. Paolo Salbo se, Salba se k tomu vyjadřoval, či tázal Eh, kladl otázky. Eh, naše hodnocení, hodnocení Evropské komise je, že tento dodatek ke smlouvě žádným způsobem neznevýhodňuje evropské vývozce na korejském trhu. Chci tady zmínit konkrétně dvě věci. Jednak tu skutečnost, že tento doplněk smlouvy má eh, určitou doložku zajišťuj, pojistnou doložku nebo zajišťující určité věci v oblasti eh, automobilového průmyslu a tato doložka eh, mezi Američany a Koreou není odlišná od té naší. To znamená, že to, že nebudou nijak zvýhodněni Američané američtí výrobci aut proti evropským. Za druhé zde byly otázky, co se týče té výjimky v oblasti bezpečnosti a pět naše vyhodnocení je takové, že tato výjimka nijak neznevýhodňuje konkurenčně evropské výrobce. My budeme velmi pečlivě sledovat implementaci těchto prvků a v té pracovní skupině k automobilovému průmyslu, kterou jsme vytvořili, tam budeme dohlížet na to, aby Korea plnila všechny své závazky. A na závěr chci zmínit, že toto bylo velmi důležité dohodo, dohodování. My jsme spolupracovali s výborem, tímto výborem a doufám, že eh, to hlasování, které je významné, které má dnes pro, proběhnout, proběhne úspěšně a těšíme se na další spolupráci. Euh, notre collègue Robert, qui est très au fait. Euh, Děkuji, kolega Robert, se, který je velmi obeznámen s touto smlouvou o zóně vol, o volném obchodu, eh, bude moci zareagovat. Roberte, já se omlouvám, já jsem přišel pozdě, ale jsem si jist, protože jsem si u nás bohužel, jakmile eh, jen trochu fouká v Anglii, tak již letadla nelítají a nelítají na čas. Já navážu na to, na co jste právě řekl. Vy jste skutečně se eh, do toho pustili s velkou vervou a otázka CO tu nám vždy dělala starosti. Neměli jsme o tom dostatečné informace a, a jak víte, minulý týden proběhlo eh, setkání, technické setkání, vy jste to velmi dobře vysvětlil a já mám dojem, že jsem, že mohu být nyní spokojen s těmi výsledky, s tím vysvětlením a je to celkem jasné, ta situace, eh, co se týče toho bezpečnosti bezpečnostního mechanismu, pojiš, pojišťujícího mechanismu, že tady je ta situace taková, že máme určité pojistky a výsledky, aniž bychom se museli spolehat pouze na komisi, třeba, že komise byla vynikající, stejně tak jako rada. Já osobně nemám s tím žádný problém a chtěl bych, abychom odhlasovali, aby to proběhlo, to hlasování. Mm. A to všem neznamená, že ne všichni budou hlasovat eh, eh, pro. Vím, že jedna nebo dvě eh, eh, skupiny nebudou hlasovat pro. Dnes ráno na britské televizi probíhala diskuse o obchodních smlouvách, o těchto smlouvách obchodu a specialisté tam říkali, že tato smlouva eh, o volném obchodu je vynikající a povede k posílí prosperity Evropské unie spolu s ostatními a já jsem si říkal poprvé možná něco britská média o něčem zpravují správně. A další spravodové, stínoví spravodajové, i těm se omlouvám za to, že jsem dorazil pozdě. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. A nyní poprosíme Pabla Salbu, našeho kolegu, který asi zastupuje, <laughs> ano, se, se mu nepovedlo zastoupit Benzemu v Barceloně, ovšem má možnost vystoupit nyní. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejdříve rád poděkoval za úvodní poznámky a za doplnění. Nevím, jak je to u té ochranné doložce, to samozřejmě ještě nevím. Myslím si ale, že může přinést pozitivní výsledky. Tak tedy, myslím, že bylo řečeno vše, co se týče této dohody o volném obchodu a emisí CO2. Možná, že byste mohl vysvětlit ještě jednu věc. Evropští výrobci již musí pět let přizpůsobovat 29 standardů. A to samozřejmě znamená vysoké náklady. Jde o 25 tisíc automobilů. které míří na korejský trh a já bych proto v souvislosti s touto dohodou věděl, jak to vypadá v této oblasti. Mohl, bys to, mohl byste to trochu vyjasnit? Merci. Est-ce qu'il y a des rapporteurs fictifs? Děkujeme. A nyní stínový zprávodavě. Chtěl by někdo vystoupit? Není tomu tak, tak já bych vystoupil za mou frakci, za zelené, řekl bych následující. Ano, chápu to, že Robert je spokojený s tím, že James Bond může využívat Aston Martin na cestě do Koreji, ovšem pro nás je zde opravdu taková veliká obava naší strategie v um, obchodní aspektech s touto zemí. My jsme nepodepsali velice dlouho takovou komerční dohodu, zatím a jeden z prvních příkladů takové komerční obchodní dohody je spochybněn mm, právě z hlediska té environmentální politiky. Pro nás je to takový velice jasný signál. Otázka nyní pouze to množství CO2, které a jejich emisí, protože víme, že v Evropské unii je veliká silná lobby v této oblasti, která funguje. Ovšem pro nás to není ani tak otázka toho objemu, jako spíš principiální otázka. Pokud eh, ptáme se, jaká bude ta další etapa, jak to bude vypadat v těch dalších obchodních dohodách, tak abychom opravdu donutili Koreu, aby reagovala a recipročně. Například, když Kanada nám tvrdí, že prostě chce, aby došlo ke změně evropské uh, směrnice v oblasti kvality paliv, tak abychom do toho mohli například zahrnout i otázku mm, určitých konkrétních nerostů mm, kanadských a tak dále. A my řekněme, že to prostě neprovedeme, protože nám leží na srdci environmentální otázka, nebo podobně jako u korejských dohod, řekněme, jelikož je to v zájmu našeho exportu a mm, ve vašem zájmu je, abychom se podívali ještě jednou na tuto otázku, tak prostě zredukujeme environmentální nároky. Pro nás si myslím, že je jasné, že Evropská unie jedná poté chybně, protože to znamená, že vlastně nutíme třetí ehm, partnery, aby snížili environmentální eh, standardy v důsledku komerčních zájmů a to si myslíme, že je nesprávné z environmentálního sociálního hlediska. Právě proto my, naše frakce, bude hlasovat proti této dohodě, která podle našeho názoru spochybňuje tu velice důležitou zásadu Evropské unie, to znamená ty ambice sociální sociálního a environmentálního charakteru podřizuje komerčním zájmům a ambicím. vím, zda si komise přeje reagovat na tato prohlášení. Prosím, máte slovo. Yes, thank you. Děkuji. Velmi stručně v reakci na uh, ty otázky pa, Pavla Salby a na vaše, co se uh, týče bezpečnostních standardů, tak jak eh, říkal Pablo Salva, my jsme vyjednali, že u 15 nejdůležitějších bezpečnostních standardů od vstupu smlouvy v platnosti bude muset plnit Korea plnou srovnatelnost, aniž by se nějak odchýlila. To jsou ty důležitých 15 standardů, které nám říkají zástupci eh, průmyslu, jsou význačné pro eh, tu, ten soulad, to plnění a eh, že tak, aby se dalo říci, že co je bezpečné v Evropě, je bezpečné i v Koreji a nejsou tam kvantitativní žádná omezení či, omezení či odchylky. U dalších standardů bude i určité přechodné období, než dojde k plné harmonizaci uh, legislativy normativ, ale všechny tyto standardy nepatří mezi priority a e, nepředstavují velké náklady, takže je zde formální závazek v jednom ustanovení této smlouvy, že tyto standardy nebudou představovat eh, překážku pro vstup na trh. My jsme si jistí, že Korea, to, Korea toto splní a myslíme si, že tady v té smlouvě není nic, tedy té smlouvě mezi Spojenými státy a Koreou, není nic, co by znamenalo poškození eh, konkurenceschopnosti evropských dovozců na korejský trh. My to budeme v implementační fázi velmi pečlivě monitorovat monitorovat. A konkrétní otázka, kterou, kterou vznesl pan Žaro, Evropská komise společně s, s kolegy z DG Climate žádným způsobem ne, e, nesměřuje k tomu, aby Kora snižovala úroveň své ochrany životního prostředí. My jsme to řekli velmi jasně korejským úřadům. Nijak nechceme snižovat závazek Koreji v oblasti emisí CO2, ale musí to být ve eh, takovém takovým způsobem, aby to neznevýhodnilo i evropské dovozce. Vzhledem k tomu, jak vypadá korejský trh, bylo nutné, aby eh, velká část tého závazku padla na evropské do, eh, do představuje pouze 3% na tom korejském eh, trhu, ale nejde nějak k snížení toho závazku. Šlo o to, aby nebyla ten závazek přenesen do velké míry na evropské eh, dovozce, tedy vývozce do Koreje a Rád to vysvětlím detailněji. Směřovali jsme k tomu, aby, se, aby tady nedošlo k snížení toho závazku, ale aby nebyl uvalen eh, na evropské eh, dovozce, aby to bylo neseno tedy jak dovozci, tak těmi domácími výrobci. Eh, Děkuji vám. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Jak víme, tak o hlasování načeká v pět, ovšem do té doby ještě to bude velice důležitá záležitost o Maroku a poté výměna názoru, která předloží komise a DG pro podnikání. To je záležitost, která je nesmírně důležitá. Je to určité vytvoření informačního střediska sítě Evropské obchodní organizací. Víte, že zde probíhá eh, pravidelné, pravi, probíhají pravidelné schůzky a nyní především s ohledem na rozpočtové záležitosti bychom se chtěli této problematice věnovat, proto bych požádal komise rovnou, aby vystoupila. Je to, myslím, pan Seber, který má slovo. Prosím. Yes, thank you very much, Chairman. No, děkuji. Já se jmenuji pan Sibet, jsem v DG Industry and Enterprise a mám tuto problematiku na starosti. Evropská eh, malé střední podniky mají možnost a potenciál dostat se na trhy třetích zemí, ale studie ukazují, že jenom málo kterým se to daří a potřebují eh, informace a podporu stejně jako velké společnosti, tak aby se dostali na třetí trhu. My nyní pracujeme s eh, obchodními organizacemi jsou to, a jejich jejich sítí. Jsou to soukromé, soukromá zastoupení evropských podnikatelů, včetně velkých eh, firm. My je nefinancujeme, ale podporujeme jejich činnost a dvakrát ročně je zveme na světové, celosvětové setkání, aby vytvářeli svoji globální celosvětovou síť a mm, posilovali kontakty s, eh, s námi. Evropská unie jim může nabídnout celou řadu odborných znalostí a tyto ehm, obchodní střediska informační střediska v evropských obchodních organizací mají znalost a do, o, o informace, které mohou prospět jednotlivým společnostem, které se chtějí dostat na třetí trhy. Tato síť informační, eh, informačního, tato síť chce vytvořit informační středisko v Bruselu, což my obecně podporujeme vytváření těchto sítí a združování informací a dovedností, které se doplňují a neměly by jít eh, jeden proti druhému. Některé firmy znají třetí trhy, znají pořád eh, překážky na těchto trzích a Eh, mají informace o celé síti těch nebo existenci malých a středních podniků a mají také, eh, mohou mít také přístup k databázi právě těch překážek pro vstup na trh a vytváření sítě mm, eh, v oblasti těchto znalostí je důležitým cílem. Některé tyto aktivity by toto informační středisko mohlo jaksi překrývat s eh, dalšími aktivitami členských zemí a nebo obchodních organizací. A tady bychom měli být opatrní, co se týče financování. Je to velmi, eh, kdybychom financovali jednu organizaci, může to poškodit další hráče, takže musíme být velmi opatrní, obezřetní a z tohoto důvodu zatím nemáme jasné stanovisko, co se týče financování, protože tady bychom mohli nastavit určitý precedens pro další podnikatelské struktury, které v EU fungují. A co se týče kontextu naší práce, komunikace, připravujeme, komise připravuje k sdělení parlamentu a radě k podpoře malých a středních podniků mimo Unii. Toto e, sdělení by mělo nastavit strategii pro EU a pro podporu, kterou EU poskytne takovýmto snahám. Eh, hlavní myšlenka nebo hlavní eh, myšlenky, které máme na komisi, budou předmětem veřejné diskuse v březnu a doufáme, že sdělení bude dokončeno v létě nebo v září. Sdělení bude vycházet ze studie, která byla financována i Evropským parlamentem, který se studie se týkala mezinárodní obchodního potenciálu malých a středních podniků v Evropě a budeme vycházet také ze zkušeností pilotní studie, pilotního projektu, který byl též spolufinancován parlamentem, eh, což byly, eh, byla zastoupení či podporné kanceláře v Indii a v Číně. Eh, otázka komplementarity, tedy doplňování se té stávající podpory a nové podpory, tato otázka bude také ve sdělení řešena. Děkuji. Eh, Děkujeme za všechny tyto informace. A samozřejmě, že to vezmeme v potaz ve všech diskuzích, které budou probíhat v rozpočtových rozpočtových otázkách, to znamená, jak bychom mohli opravdu nejmo, nejkvalitnějším způsobem podpořit tuto iniciativu. Děkujeme za tuto zprávu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil do diskuse a než převezme předsednictví zase náš pan předseda, bych vám rád připomněl, že bude probíhat nyní neveřejné jednání a proto to zde mohou zůstat pouze poslanci Evropského parlamentu, zaměstnanci našeho sekretariátu výboru INTA, samozřejmě političtí poradci jednotlivých frakcí, asistenti poslanců a právní služba. U všech ostatních je mi to velice líto, ovšem musí